Dear colleagues, beste collega's, as I am... Um... Milí kolegové, protože jsem zde služebně uh, nejstarší a jsem zde přítomná k dispozici v tomto výboru, výboru tak je to pro mě eh, velkou ctí, že mohu předsedat eh, této ústavné, ústavní schůzi a sekretář mi řekl, že jsme usnášení schopni alespoň jedna čtvrtina členů, to znamená, zde máme 50 členů, takže mm, přejdeme ke jmenování eh, nového předsedy a chtěla bych zde vyzvat kolegy, aby představili eh, kandidáty buď z politických skupin, frakcí, a nebo eh, ty, kteří budou mít podporu alespoň čtyř členů. Takže prosím, kdo chce slovo? Pan Salafranka. Máte slovo, pane Salafranko. Děkuji, paní předsedající za eh, lidovce EPP, je to pro mě potěšení představit zde kandidaturu na post předsedy tomto výboru našeho starého známého z této funkce a to je kolega Elmar Brok. A také bych chtěl, paní předsedkyně, abyste za naši frakci do protokolu také dal i, mm, e, e, i to, jak, abychom poděkovali panu Albertínimu a aby to bylo zaevidováno, za, abychom mu poděkovali. Také bych chtěl doplnit ještě jednu věc a já zde bych rád, aby ostatní kolegové z ostatních frakcí měli proto pochopení. Pan Brok zde dnes odpoledne nemůže s námi být, poněvadž také je zástupcem parlamentu ve skupině, která má na starosti přípravu nové mezivládní smlouvy, eh, takže má jiné povinnosti, takže bohužel tady nemůže proto být, ale on eh, mm, mm, poslal dopis, kde se omlouvá a já doufám, že tedy jeho nominatura, jeho kandidatura bude navržena. Děkuji. A máme zde další kandidáty. Ne, takže bych ráda eh, mm, přečetla, co nám píše pan Brock poněvadž on to musí osobně potvrdit. Milí kolegové, byl jsem informován, že moje politická skupina hodlá mě jmenovat jako předsedu výboru pro zahraniční záležitosti. Tento návrh je pro mě velkou ctí a s velkým potěšením jsem akceptoval tuto nominaci. Jak víte, nyní jsem jeden ze tří zástupců, které jmenoval Evropský parlament, parlament eh, pro účely vyjednávání o mezivládní eh, smlouvě o fiskální eh, stabilitě. A v tomto důsledku nemohu se Eh, účastnit eh, výboru, zasedání výboru, kde se eh, volí předseda a kde se ustavuje schůze a zúčastnit se voleb, čehož velice lituji, ale já si myslím, že je důležitá i ta moje druhá povinnost, abych plnil funkci jako zástupce Evropského parlamentu v, této, v tomto zásadním období, kdy se dohaduje fiskální dohoda. A já proto apeluji na vaši schovivavost a doufám, že mě podpoříte. Také bych chtěl vyjasnit, že jsem splnil veškeré povinnosti vyplývající eh, z této kandidatury. Váš, eh, eh, s vaším s pozdravem, navždy váš, pan Elmar Brok. Ano, máte slovo, prosím. Jenom taková otázka, paní předsedající tradiční, je tradicí, že když někdo eh, je zvolen funkcionářem ve výboru, tak eh, se také ptáme, zdali eh, on splnil tu povinnost majetkových finančních přiznání, což je teď povinností od 1. ledna. On to tam nepíše, takže můžete ještě jednou přečíst tu pasáž, kde on říká, že splnil veškeré, veškerá pravidla podle pravidel pane Tanogu. Já to přečtu já eh, mám morální závazek vůči eh, naší instituci, to znamená splnit eh, svou funkci v tomto zásadním týdnu a splnil jsem veškeré povinnosti vyplývající z tohoto úřadu, takže toto. To, což znamená, že poněvadž nemáme jiné další kandidáty, tak bych navrhla, abychom přijali eh, jmenování aklamací. Ano, výborně. Děkuji. A eh, já se domnívám, že jakožto členové výboru řekneme panu Brokovi, že doufáme, že jeho jmenování, respektive volba, Eh, posílí náš imič vůči okolnímu světu a že výbor bude tímto posílen. Doufám, že teď, ano, a teď je to tedy na pana Brokovi, až zítra dorazí, aby převzal eh, tuto funkci a aby on poděkoval svému předchůdci panu Albertinimu. Poněvadž zde ale předseda není, takže budou nadále předsedat při eh, volbě čtyř předsedů. Jenom pro vaši informaci, frakce naznačily, že eh, nominace jsou následující. Pro prvního místo předsedu pan Prověra, druhý místo předseda pan Pasku, pan třetí, třetí pan Gorbačev a čtvrtý pan Majer. E, jsou zde další kandidáti uchazeči? Ne. Pan Prověra. E, přijímáte kandidaturu? Ano. Pan Pasku? Ano. Děkuji. Pan Gorbačev? A pan Majer. pan Majer napsal, bohužel nebudu e, moci se dostavit na dnešní schůzi, omlouvám se, ale mám problém s dopravou, s letem. Byl jsem informován, že musím být přítomen pro předložení kandidatury eh, osobně nebo v písemné podobě, takže bych chtěl zde na základě tohoto mailu vám eh, sdělit, že ano, přijímám kandidaturu a eh, během odpoledne pošlu formální dopis faxem. Děkuji a pan Funtis. Děkuji, paní předsedající. Jménem GUE bych si přál, aby se ještě jednou bylo potvrzeno to, co jste právě přečetla. Čili je to tak, že on opravdu měl potíže a nemohl se dostavit. Já bych chtěl jménem naší frakce ještě jednou poukázat eh, na to, že skutečně on eh, přijímá tato nominaci. Dobře, takže nemáme více kandidátů, pouze tyto čtyři, takže budeme prošvat aklamací. Ano? To znamená, že já všem přeji hodně štěstí a mnoho úspěchu v nové funkci a nyní bych prosila pana prověru, aby převzal předsedání této schůze. Yes. So, thanks to everybody. Everybody's invited to come here. Takže prosím, eh, vlastně všichni, eh, všichni místo předsedové mohou zasednout za předsednickým stolem, pane Kovačové, ano? Okay.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 Drazí kolegové, já myslím, že především musíme přivítat nového člena našeho výboru, bývalého předsedu parlamentu, pana kolego Buska. Vítejte mezi námi. Yes, now we can start with our words. A teď se můžeme pustit do práce tak nejdříve tedy schválení návrhu pořadu jednání. Nemáme tady žádné změny, takže snad eh, ho můžeme takto přijmout. Eh, jsou nějaké komentáře či námitky? Ne. Ohlášení předsedy tady nejsou a další bod je rezoluce Evropského parlamentu o integračním procesu Kosova. Spravodajkou je paní kolegyně Ulrika Luňáček. Máme ji tady. A je to eh, druhá debata eh, této rezoluci. Bylo podáno 209 pozměňovacích návrhů a eh, paní zpravodajka nyní vyjednává o jejich spojení v 8 kompromisů. Já nyní dám slov paní Lunáček, aby nám představila to hlavní co je obsahem kompromisu a poznacích návrhů. Děkuji, pane předsedo. A já bych také ráda chtěla eh, eh, pozdravit nové předsednictvo výboru eh, s našimi novými a staronovými místopředsedy. Pokud se týče této zprávy, minulý týden proběhla setkání se stínovými zpravodaji a podařilo se nám dohodnout, respektive zhodnout se v mnoha, mnoha ohledech kompromisních návrhů. Já bych chtěla začít poděkováním všem těm kolegům, kteří podávali pozměňovací návrhy, včetně těch, kteří se e, zabývají více Kosovem. My víme, že postoje vůči Kosovu jsou rozdělené v tomto parlamentu. Já bych přesto chtěla poděkovat všem poslancům, kteří podali pozměňovací návrhy a kteří se také zabývali kompromisy a možnými zhodami. Eh, na něčem jsme se hodli, na něčem ne, ale taková už je demokracie. Ve srovnání s předchozí zprávou, eh, kterou jsme absolvovali před rok a půl, se některé věci změnily, jiné ne. ne k těm, které se změnily, patří, jak uvádíme v rezoluci, eh, měli jsme rezoluci velné shromáždění OSN z roku 2011, kde došlo k zahájení dialogu mezi eh, Bělehradem a Kosovem. Eh, zatím se uskutečnilo devět setkání, bohužel ne všechny výsledky, které jsme očekávali, skutečně se dostavily. Nicméně dialog alespoň byl zahájen a poprvé poslanci obou parlamentů a zástupci vlády, zástupci obou vlád se setkali u jednoho stolu, což je velký pokrok ve vztazích těchto dvou zemí. Minulý týden paní komisařka Malstrémová, bylo to 19. ledna, byla návštěvou v Prištině a zahájila dialog o uvolnění vízového režimu. To už dlouho žádáme od komise, trvalo to velmi dlouho, ale konečně se tento proces rozběhl. Ve srovnání s červencem roku 2010, kdy 69 členů OSN uznalo Kosovo, dneska už je 85. Pořád je to méně než polovina členů OSN, ale došlo ke značnému zvýšení, což mě tedy Eh, vede eh, k jedné kontroverzi mezi většinou a menšinou v tomto parlamentu. Já v této zprávě říkám podobně jako v té předchozí, že bych vítala, eh, kdyby zbývajících pleť členů Evropské unie, které Kosovo dosud neuznali, kdyby je k tomu přikročili. Důvodem je, a já jsem o tom mnohokrát mluvila na různých úrovních, je to tím, že EU e Lex je největší mise, největší civilní mise v Kosovu. Jsou tam další organizace, ale my tam skutečně převládáme a bylo by tedy důležité, aby Evropská unie tam byla vnímána jako celek, nikoli jako rozhádaný klub. Také eh, členské země, které ani ještě Kosovo neuznali, mají tam své styčné důstojníky v Prištině. k mm, problémům, eh, o nich se zmiňuji v naší zprávě, patří toto. Myslím, že je velice důležité, eh, zejména v souvislosti s včerejším referendem eh, v Chorvatsku, které většinově se vyslovilo pro vstup této země do EU také pro Kosovo a další země tento příslip z roku 2003 ze Soluně eh, je takto posílen a obnoven. A to je důležité pro Kosovo a já to v této zprávě zdůrazňuji. Já už jsem se zmínila o důležitosti dialogu s Bělehradem, a důležitosti zahájení vízového dialogu s Kosovem, mm, tak aby byl překonán ten pocit izolace, které eh, lidé Kosovu mají, eh, protože všechny ostatní země, občané těchto zemí se mohou volně pohybovat po Evropě, zatímco oni ne. Čili eh, je tady takové vnímání, že Evropská unie nebere své sliby vůči Kosovu zcela vážně takže to teď už asi bude jinak. Ve zprávě se samozřejmě zastavuje také o in, u interních eh, problém v Kosovu. Eh, byla spousta nesrovnalostí v posledních eh, parlamentních volbách. Také námitky měli naši pozorovatelé. Eh, také se nedostatečně trestá, eh, trestají finanční podvody a eh, je prostě dát na jevo lidem v Kosovu, že toto se nemůže opakovat, zvláště ne to, co se týká těch voleb. Také tady nabádáme parlament v Kosovu, aby pokračoval ve volební reformě, tak aby se tedy ty problémy neopakovaly. Je to zejména o způsobu hlasování, o prezentaci volební výsledku a podobně. Problém korupce a organizovaného zločinu to je jedním z cílů, které sleduje Evropská mise my máme tedy misi eh, k otázkám právního státu, EU lex, to se týká eh, celníků, policie a tady už máme určitou eh, dohodu, že zde už můžeme eh, jaksi oslabit naše úsilí, poněvadž eh, bylo dosaženo pokroku. Pořád ještě je tady problém korupce na vysokých úrovních politiky, dále je to ochrana svědků a tak dále. Také by eh, je třeba zvýšit ochotu Evropanů přijímat eh, svědky na svém území. Eh, dále tady máme otázku nestability na severu, medializovanou mezi tím. A zde tedy vyzývám k odstranění silničních blokád. Také voláme pro, po odstranění eh, příslušných eh, stavebních překážek a také eh, další dělení země pro nás nepřichází v úvahu a také je důležité, aby kosovská vláda jednoduše a prostě přesvědčila také severní Kosovo, že toto patří ke Kosovu, toto území a že i jejich vláda je kosovská vláda. Vítám posílené angažma srbských komunit zejména na jihu. Tady došlo ke značnému pokroku Eh, například také v oblasti ochrany náboženského a kulturního dědictví. Čili máme tady pozitivní aspekty, eh, které tady chci eh, zdůraznit. Také vítám zřízení speciální EU e Lex vyšetřovací jednotky, které, která se zabývá zprávou na téma pašování lidských orgánů za válku, za války i po ní a také bohužel v současné době. Eh, tento úsek už byl eh, utvořen, funguje v Bruselu a myslíme, že eh, tady je možno dosáhnout pokroku. Pokud se týče soudnictví, Eh, svobody médií, tak eh, tady nadále přetrvávají nedostatky, kterými je třeba se zabývat a já na to poukazuji této zprávě zejména otázka nezávislosti médií, což je naprosto zásadní problematika. Eh, tady máme problémy nejenom na západním Balkáně, ale také v některých našich členských zemích. Také je třeba, aby se vláda více soustředovala na diskriminaci, ať už se to týká situace žen, náboženské a sexuální orientace, různých etnik. Já už jsem hovořila o srbské menšině, ale také se to týká egyptianů a podobně. V loňském roce eh, nová vláda vyvinula značné úsilí mm, a pomáhat malým a středním podnikům, eh, zejména jejich zakládání. A tady už vidíme určité pozitivní příklady, ačkoliv eh, nadále přetrvávají ekonomické problémy obecně, to se týká tedy fiskální disciplína a na to je bude, třeba, bude třeba se e, zaměřit více do budoucna. Ochrana životního prostředí je velice důležitá a tam e, máme určité úspěchy, které jsme zaznamenali, ale zůstává tady e, zůstávají tady další problémy. Například se to týká dvou uhelných elektráren, které jsou, eh, jak si pokud se týče eh, emisí, eh, značně nebezpečné. Ta, prostě bylo by třeba tyto elektrárny co nejdříve zavřít. Lituji toho, že nebyl podniknut dostatečný výzkum toho, jaké jsou tedy alternativy. To se zatím moc neví. Obecně bych tedy si dovolila říci, že v tomto parlamentu máme eh, poslance, kteří nejsou srozumění s nezávislostí Kosova. Nicméně já bych eh, byla ráda, kdybyste zvážili, že tato země je součástí evropské politiky rozšíření a jestliže se tedy eh, zamýšlíme nad otázkou, eh, jakým způsobem zlepšit situaci a blahobyt této zemi, tak eh, to asi jinak nejde. Já bych tedy prosila, abyste se připojili k našim kompromisům. Chtěla bych poděkovat za spolupráci všem skupinám v tomto parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Dříve než dám slovo těm čtyřem kolegům, kteří se přihlásili o slovo, tak bych chtěl ještě přivítat ministra pro životní prostředí a územní plánování Kosova, pana Gardana Gašiho. Jste zde, prosím, jste přítomen. Tak a první na seznamu řečníků je Pan eh, kolega Posel, stínový zpravodaj, prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Zunächst einmal Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl začít poděkováním a gratulací paní kolegyně Luňáček. Eh, vypracovala zprávu vysloveně vyváženou a já už jsem de facto říkal, že tuto zprávu v podstatě není třeba vůbec měnit. A navzdory tomu je ovšem eh, přes 200 pozměňovacích návrhů, včetně pozměňovacích návrhů ode mě a od kolegyně Lujáčkové, tak eh, to je prostě zvykem v tomto parlamentu. Eh, nicméně já myslím, že bychom mohli tedy o ní hlasovat tak, jak byla. Teď máme 209 pozměňovacích návrhů a já jsem velice rád, že v dobré spolupráci se všemi stínovými zpravodají se podařilo sformulovat a vypracovat kompromisní návrhy, které eh, většinu těchto pozměňovacích návrhů, které by podány, činí zbytečnou. Eh, pokud bych se mohl zastavit u několika eh, věcí a možná ty pozměňovací návrhy tak nějak uspořádat, tak je tady mnoho návrhů, které se pokoušejí ještě jednou otevírat otázku statutu Kosova. A zde musím říci, že tento parlament tří čtvrtinovou většinou hlasoval pro nezávislost, tří čtvrtinovou většinou řekl, že si nepřeje znovu se vracet otázce statutu Kosova. A já upřímně musím říct, že kdykoliv se hovoří o Kosovu, se objevují tytéž a tytéž návrhy o statutu, o jazycích a jestli je to republika, má občany a tak dále. Já myslím, že eh, je už skutečně na obtíž, že se to tady pořád opakuje. Já respektuji to, že pět z 27 členských zemí má vlastní pozice, ale 22 členských zemí otázku statutu vyřešili eh, jednoznačně a s konečnou platnosti eh, uznáním Kosova. To tak eh, platí pro 85 členů OSN. Platí to pro sousedy Kosova a tak dále. Čili já si myslím, že je skutečně naprostý nesmysl neustále se tady vracet k otázce statutu. A proto říkám ještě jednou jasně, já respektuji menšinový názor, ale menšina nemůže očekávat, že většina členských zemí se bude řídit podle jejich názoru. A proto tedy v tomto textu ani neříkáme, že bychom žádali uznání ze strany těchto pěti států, nýbrž my je zdvořile žádáme o to, poněvadž by to skutečně eh, posílilo jednotu Evropské unie a pomohlo by to práci EU Lexu je skutečně poněkud problematické, že po tolika letech nejsme schopni se shodnout. Je to slabina naší zahraniční politiky, ale jednoduše a prostě musíme to akceptovat, neboť tak to, eh, to je součástí suverenity členských zemí, ale prostě je to takto. Opravdu otvírání otázky statutu Kosova by bylo nebezpečné. Eh, totež se týká rozdělení Kosova. I tato otázka se zde neustále vrací. A přátelé, jakožto znalec tohoto regionu, eh, bych chtěl varovat, skutečně naléhavě varovat před těmito debatami. Eh, většina si neuvědomuje, co by to mělo za důsledky, protože to by znamenalo, že poprvé se ruší princip uznávání starých jugoslávských eh, hranic, tedy vnitro jugoslávických hranic. A nastala by otázka, co tedy udělat eh, se Srby z Albány, eh, jak z Makedonii, o tom budeme hovořit později, nebo třeba nový pasa, tam také otázka změny hranic Bosnou a tak dále. Čili toto je skutečně soudek střelného prachu a prosím, neotvírejme ho. Rozhodující záležitost je tady EULEX. EULEX je největší mise Evropské unie vůbec. Má velký nárok, velké nároky a určitě eh, tato mise už odvedla mnoho mnoho dobré práce, nicméně je s tím spojeno také mnoho zklamaných eh, očekávání. My jako parlament se na EULEX musíme dívat kriticky. EULEX musí po celém území Kosova být schopen fungovat se stejnou účinností a já si myslím, že toto je také eh, náš úkol na to dosírat eh, jakožto rozpočtový orgán. Chci dál říci, že zvláště důležité jsou zde dvě věci. Jedna je vízový dialog. Prostě není možné, aby na to vedlo osobozeneckou válku a poté eh, zavřelo celou zemi do rezervace, zatímco eh, všichni ostatní jeho sousedi mají bezvízový styk. Jak eh, prostě lidé Eh, tohoto malého národu mají existovat, když je tady zavřeme do rezervace. Čili eh, bezvízový styk je eh, naprosto rozhodující věc. A další věc, o které se tady nemluví, je, jsou obchodní dohody. Kosovo je země s velmi nízkým věkovým průměrem a ti lidé potřebují práci. Proto musí být uzavřena obchodní dohoda s EU, právní jistota, podpora středního stavu, podpora alternativních energií. Tady to skutečně souhlasím s paní kolegyně Luňaček, to je něco, co má velké šance do budoucna v této zemi. Závěrem bych chtěl říci, že otázka menšin je uspořádána výborně na základě Achtisaryho plánu a je třeba, abychom konečně si uvědomili a vzali na vědomí, že 6% Srbů, kteří jsou v Kosovu, tak eh, zejména ty jižní, téměř 4%, se velice dobře integrovali. Čili je tady jenom jedna třetina, velmi malá menšina Srbů, kteří žijí na severu a působí tam potíže a sice tím, že si tam vytvářejí svoje paralelní struktury. Proto německá kancléřka i francouzský minister zahraniční, zahraničí jasně řekli, že tyto paralelní struktury musí pryč a pokud tedy nebudou odstraněny, <clears throat> to říkám jasné, tak eh, ani Srbsko nebude nedostane statut kandidátské země do EU. Já jsem proto, aby Srbsko se stalo kandidátem, ale prostě Kosovu <clears throat> ty paralelní srbské struktury musí smyslet. Thank you. Sek- Děkuji. Druhý stínový zpravodaj, pan Pancery. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předseda, budu hovořit stručněji. Také já chci poděkovat paní poslankyni Lunaček a také všem stínovým zpravodajům, se kterými jsme měli velice plodnou spolupráci, která vyústila v celou řadu kompromisů. A tyto kompromisy můžeme podpořit a já si myslím, že jde o vyrovnané kompromisy, proto se nebudu zabývat eh, jejich věcnou stránkou. Vedle těchto kompromisů byly předloženy i další pozměňovací návrhy, které se zabývají podle mne velice důležitými tématy. Stručně například je zde nezbytnost eh, posílit právní stát a soudní systém a průhlednit volební systém v souladu s mezinárodními standardy. Rovněž je nezbytné zajistit koordinaci účinné spolupráce jednotlivých ministerstev a také posílení technické, technické pomoci a vzdělávání místních samozpráv. Pokud jde o EULEX, podle mého názoru je třeba zabývat se určitými strukturálními nedostatky, jako je například nedostatečná vnější kontrola a nedostatečná vnitřní zodpovědnost. A je tedy třeba provést určité změny této mise. Nicméně ještě jednou chci poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci protože, jak všichni víme, ta řešení nejsou vždy snadná. Nicméně můžeme zde postupovat jednotně. Děkuji. Děkuji. Další je pan Kačin. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěl na úvod poblahopřát paní zpravodajce Ulrike Lunaček, která není pouze velkou nadšenkyní, ale je také velice důrazná, snaží se bránit otázky Kosova a posunovat jejich řešení kupředu a já jí za toto úsilí velice děkuji. Na začátek bych chtěl zdůraznit, že je velice důležité, aby eh, to, že minulý týden konečně začal dialog o usnadnění vízového režimu. Není to pouze praktická otázka, ale také otázka velice emotivní a je to počátek procesu, který občanům Kosova umožní být eh, na stejné úrovni jako ostatní občané zemí západního Balkánu. Chci to zdůraznit a chci Evropské komisi pogratulovat k tomu, že tento dialog zahájila. Nicméně na druhé straně musím zmínit, že nedávný vývoj v Kosovu, konkrétně demonstrace, které zorganizoval eh, jeden politický předák, jsou pro nás nepřijatelné. My jsme měsíce a týdny přesvědčovali Bělehrad, eh, aby se snažil překonat ty problémy na severu Kosova. A nyní se něco podobného stane z té kosovské strany. To skutečně ilustruje, že populistický přístup je velice nebezpečný a já se domnívám, že kosovská veřejnost musí k té činnosti Audina Kurtyho přistupovat eh, velice vážně, protože by to mohlo situaci Kosova ohrozit. A pokud bude nadále uplatňován takovýto přístup, tak eh, bude to vlastně znamenat, že na zájmy občanů Kosova není brán dostatečný zřetel. Také si domnívám, že bychom měli pogratulovat k nedávnému pozitivnímu vývoji a k tomu, co říkala paní Edita Tachýry, která hovořila o tom, že došlo k posunu v otázce názvu státu Kosovo pod kterým se bude moci účastnit různých mezinárodních fór. Ten název eh, je výtečný, Kosovo ho podporuje a já doufám, že i Bělehrad na to brzy pozitivně zareaguje. Přispělo by to k zlepšení atmosféry a také by to umožnilo lepší koordinaci a spolupráci. a Zblížilo by to nejen tyto dvě strany, ale také všechny země západního Balkánu, zvláště ty, které dosud Kosovo neuznali. A nakonec mám jednu otázku. Doufám, že velice brzy budeme moci zorganizovat slyšení eh, s novým hlavním představitelem kosovského eh, zastoupení, tak abychom mohli nadále pokračovat v debatě o Kosovu. Uvidíme, jak se to vyvine. Já jsem o tom slyšel, ale také jsem slyšel, že se to slyšení o něco posune. Takže pokud by ten nově jmenovaný eh, předseda delegace, který dosud neodstoupil ze svého ministerského postu, eh, mohl brzy nás přijít. Bylo by to dobré, protože by to pomohlo situaci v Kosovu a celkově stabilizaci západního Balkánu. Děkuji. Děkuji a posledním stínovým zpravodajem je pan Tenok. Prosím. Děkuji, pane místo předsedo, blahopřeji vám k tomu, že jste byl opět zvolen. ECR v zásadě podporuje zprávu paní Luňáček a samozřejmě chceme, aby v Kosovu a na celém západním Balkánu bylo dosaženo míru euroatlantická eh, euroatlantický eh, proces eh, přispívá k k urovnání té situace, rovněž tak ke zlepšení situace soudního státu a médií. Pokud by to skončilo, tak by byla velik, bylo veliké nebezpečí destabilizace. Já jsem velice rád, že pan Kačin zmínil obě strany toho sporu. Je eh, třeba, aby Eulex nadále pokračoval v boji proti korupci a zločinnosti a také je třeba e, podpořit e, ekonomiku, protože tam panuje velká nezaměstnanost. Také je třeba podpořit iniciativu paní baronky Ashton, e, pokud jde o dialog Bělehradu a Prištiny. Protože je třeba zabývat se tím eh, procesem snižování obou stran. Eh, ocenil jsem to, co říkal pan Poselt, který hovořil respektive myslím si, že k tomu, co říkal, že pouze malá část Srbů na jich od řeky Ibar je schopna je tedy připravena uznat Kosovo. Já si myslím, že tomu tak není. Myslím si, eh, že ta situace je odlišná, že takovýchto eh, Srbů je více. Proto si myslím, že tam ještě přetrvávají tyto spory, což povede k tomu, že Kosovo nebude moci v dohledné době vstoupit ani do NATO, ani do Evropské unie. Protože je velice nepravděpodobné, že v blízké budoucnosti stále země Rady bezpečnosti v OSN budou, eh, jako Čína nebo Rusko, budou měnit eh, svá stanoviska. Děkuji. Děkuji. Dále pan Kukan, předseda delegace, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že přijmeme dobré usnesení, které se zaměří na ty skutečné problémy, před kterými Kosovu stojí. Ten návrh, který máme před sebou, je toho dobrou zárukou a měli bychom ocenit úsilí paní zpravodajky, která velkou mírou přispěla k tomu, že ta zpráva je velice dobrá. Čtyři poznámky. Pokud jde o dialog o usnadnění výzové povinnosti, který minulý týden paní komisařka Valstrémová v Kosovu zahájila, tento dialog bude jakýmsi testem pro Kosovo. Měli bychom však být v tomto procesu pragmatičtí, tak jak eh, tomu bylo v minulosti i s dalšími zeměmi tohoto regionu. Já jsem si uvědomil, že ta zpráva nezmiňuje plánovaná srbská referenda na severu Kosova. Myslím si, že bychom k tomu měli zaujmout určité stanovisko, protože to v mnoha ohledech může zkomplikovat situaci v této části Kosova. Jsem rád, že politici v Srbsku nepodporují tento krok a doufám, že postupně odeberou svou podporu existenci paralelních institucí na severu. A takovým zkušebním eh, krokem budou květnové volby. Pokud jde o Eulex, jeho přínos situaci v Kosovu by měl být eh, nestraně zhodnocen, měly by být zhodnoceny ty dosavadní výsledky a neměli bychom nějak přehánět, pokud jde o nezbytnost té restrukturalizace mise. Dále je zde otázka energetiky. Samozřejmě, že bychom měli vzít v úvahu nezbytnost reagovat na potřebu energie, která bude samozřejmě v nadcházejících letech dále vzrůstat je třeba zvážit také rizika pro životní prostředí a také zdraví, protože ty uhelné elektrárny eh, mají na zdraví obyvatelstva závažný dopad. Pokud jde o nové zdroje energie, těm dosud v Kosovu nebyla věnována dostatečná pozornost a nyní se začíná hovořit o novém otevření elektrárny Kosovo a která je ale zastaralá a 11 let již byl její provoz zastaven. A nakonec eh, ty demonstrace, které volají po reciprocitě obchodu se Srbskem, samozřejmě organizovat demonstrace je legitimní, ale ta měla by se respektovat určitá pravidla, tak, aby ta situace nebyla zbytečně komplikována. Děkuji, pane předsedo. Five. Děkuji, kolego. Ještě tady mám pět řečníků na seznamu a prosím, laskavě se omezte na dvě minuty. Jako první paní Munis. Děkuji, pane předsedo. Já chci eh, poblahopřát paní zpravodajce a stínovým, že vzali do úvahy celou řadu kompromisních návrhů, ale dovolte pár úvah. Za prvé, eh, je dobré tedy zde diferencovat v rámci EU, protože to pozitivně přispívá eh, k stabilitě na Balkáně, na západním Balkáně a to je to, co nám umožnilo právě konat ty schůzky na nejvyšší úrovni EU-Balkán a to první bylo za španělského předsednictví v červenci 2010 a i jednomyslně v OSN v září 2010 eh, eh, bylo, došlo tedy k přijetí a eh, členské státy, tedy EU, se vyjádřily pro dialog mezi Prištinou a Srbskem a toto je něco, co nás spojuje. To je důležité téma pro Kosovo, jako je boj proti korupci, organizovanému zločinu, právní stát a tak dále. A já si si myslím, že Tady ještě dovolte pár úvah. Za prvé, jaký je význam, abychom odsouhlasili e, ta pozměňovací návrhy, a které se týkají především statutu Kosova. Zde my navrhujeme i zmínit eh, tu, e, to usnesení rezoluci OSN, které e, o tom hovoří a také i zde eh, samozřejmě nemůžeme některak ale narušit pozice členských států, pokud je o statut Kosova. A kompromis jedna tedy požaduje uznání Kosova ze strany všech států, které to neučinili, ale já si myslím, že to je špatně. Tady bychom měli tedy oddělit hlasování na základě žádosti politických frakcí a tady nejde o otázku většiny nebo menšiny, ne, tady jde o otázky suverenity členských států. A nikdy eh, nešlo o většinu, když mezinárodní společenství eh, neuznává vlastně Kosovo. Většinou neuznává Kosovo, i když ta většina je v EU. A samozřejmě také i je třeba uznat i úsilí mm, konstruktivně přispívat k tomu, že pan Tadžič dělá určitě jasný rozdíl. Vlastně již v listopadu dva, minulého roku to tak učinil, protože i on eh, tedy žádá tedy o eh, eh, rozdělení pardon, žádá tedy o uklidnění situace v Kosovu, apeluje na to a v kompromisu 6 se říká statement, statement, eh, že pan Tadžič učinil statement, prohlášení, ale on zde tedy apeloval na klid a to byl tedy pouze apel a děkuji, to je všechno za a děkuji ještě jednou stínovým zpravodajům. Děkuji, říká pan předseda. Pan Petrle, prosím, pane Petrle. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce za velice profesionální práci a blahopřeji k této zprávě. Souhlasím s ostatními v tom smyslu, že e, e, dochází k pokroku. E, v Chorvatsku v referendu dvě třetiny voličů se vyjádřili pro přistoupení k EU a je tedy, to nám ukazuje, že je správné nadále ukazovat evropskou perspektivu i jiným Eh, nově vznikajícím státům eh, na západním Balkáně. A kompromisní návrhy je třeba podpořit proto, poněvadž přidávají určitou hodnotu zprávě, především pokud jde o eh, liberalizaci vizové povinnosti. Skutečně to je něco, co se dotýká života lidí. Rovněž i chci poděkovat za to, že jste zde zdůraznili evropskou perspektivu Kosova. Já nebudu zmiňovat další argumenty, které jsme slyšeli od ostatních, ale mám takovou poznámku závěrem. Spravodajka zmiňuje devět eh, schůzek v rámci eh, dialogu, ale jsou zde jiné dokumenty, kde se hovoří o osmi nebo pěti, takže bychom tam měli mít to správné finální číslo. Děkuji. Paní Gomez, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci jako ostatní poděkovat paní Lunáček a stínovým zpravodajům, kteří s ní spolupracovali, že předložili tuto zprávu, která skutečně je velice kvalitní, komplexní a je velice konstruktivní, myslím. Neskrývá žádné potíže, problémy, mm, mm, zvolila velice proaktivní přístup, snaží se identifikovat oblasti, kde je třeba eh, se snažit ještě o pokrok v Kosovu a to spolu se eh, zprávou o Srbsku, která nyní také se připravuje. Určitě to vyšle velice dobrý signál danému regionu a hlavním aktérům tam. Ještě chci zdůraznit nicméně, <laughs> že možná by bylo dobré tedy i v ekonomické oblasti tam ještě něco dopracovat. Já zde mám pocit, že eh, boj proti korupci a eh, paralelní ekonomice, tedy šedé, černé ekonomice a všechny ty otázky, které se týkají tedy malých středních podniků dopravy, že to se zlepší, pokud Evropská unie nebude proaktivnější a nebude více proaktivně pomáhat Kosovo, Kosovu, aby co nejlépe pracovalo se svými zdroji. Já jsem navštívila Kosovo a zjistila jsem, že Kosovo může vyrábět energii a vyvážet ji a nebýt pouhým spotřebitelem. Evropská unie by měla hrát důležitější roli, to zatím nedělá. A vlastně v rámci UNMIKu, i předchozího UNMIKu, Evropská unie tam v rámci dělby, dělby práce v UNMIKu tak eh, prováděla určité činnosti v oblasti ekonomiky, které nevedly eh, k nějakým velkým výsledkům, takže bychom měli si vysvětlit, proč je to pouze eh, v takové rané fázi. Vývoj ekonomiky tam zatím je nerozvinutý a mm, proto i e, zde vítáme jmenování šéfa Evropské delegace. Potom musíme zdůraznit, jak zásadní je pro Evropskou unii hrát tam roli a podílet se na ekonomické obnově Kosova v těch různých odvětvích, která tam jsou popsána. Děkuji, říká pan předseda paní Janaku, další řečník. Děkuji, Pane předsedo, i já chci poděkovat eh, za mm, připomínky kolegů. Určitě jsou zde různé názory, které se týkají Kosova. To je jasné, je zde pět států, které ještě neuznali Kosovo a eh, z jasných důvodů. Nicméně chci zmínit určité pozitivní věci které zaznamenaly pokrok, a to je, že zde eh, nastal dialog mezi oběmi stranami. Je to bez demokratického procesu nemůže jít nic vpřed. Eh, to je třeba si uvědomit. Eh, a to, co se stalo při volbách, to je něco, co by nás mělo vést tomu, aby tam se nastartovaly demokratické postupy i v rámci voleb já nejsem tak přesvědčena o tom, že ta situace by byla tak růžová, jak se tam popisuje. Já myslím, že to je daleko horší, než to vypadá. A situace vnitřní, tedy interní situace, neodpovídá tomu, co bychom si přáli. Já si myslím, že Evropská unie musí vehementně intervenovat v oblasti lidských práv. Děkuji, pane předsedo. poslední řečník, paní, eh, paní Fajant. Tudy by se najprej... Eh, Děkuji, pane předsedo. Já chci eh, poděkovat zpravodajce za vynikající spolupráci a za její snahu pomáhat Kosovu v evropské integraci. Chci vás upozornit na napětí, které vzniklo včera, které se týká protestů, které organizuje hnutí Kuti. Tyto události nepřispěly k pozitivnímu vývoji v dialogu se Srbskem a to především v této fázi, když máme další pozitivní zprávy a to, když začal vizový dialog nakonec, eh, jakožto zpravodajka pro zrušení vízové povinnosti pro další země Balkánu, tak eh, s potěšením kvituji určité pozitivní kroky, ale také i to bude takový test zralosti pro Kosovo. Kosovo musí splnit celou řadu kritérií, a to především v oblasti boje proti organizovanému zločinu a korupci budou muset eh, i eh, lépe eh, hlídat hranice, i zabezpečit cestovní doklady lépe, což je dlouhodobý proces, kterým si Kosovo musí projít. Občané této země by měli mít stejné možnosti, jako mají všichni ostatní v regionu a neměli by být izolováni. Také i se chci dotknout některých kritičtějších bodů, které se týkají fungování EULEXu v Kosovu. Vítám některé z těch kompromisních návrhů, které se to týkají a také chci i uvítat jmenování zvláštního zástupce EU eh, Ehm, s, s, pan, se, se, z 31. ledna budeme hovořit s panem bývalým slovenským ministrem, než nastoupí do této funkce v Kosovu. On je známý velice tím, že podporuje evropské rozšiřování a proto si myslíme, že určitě nalezne způsob, jak překonat eh, rozdíly mezi členskými státy, co se týče uznání či neuznání Kosova. Také i se chci vyjádřit k, k tomu, co říká eh, zpravodajka k sdělovacím prostředkům v Kosovu. V Kosovu. Balkán je hodně kritizován eh, právě kvůli eh, médiím a já zde vítám kompromisní návrhy, které hovoří pro vytvoření určitých mezinárodních standardů, pokud je o nezávislost a pluralitu médií. Eh, svobodná média, to je eh, základem každé demokratické společnosti a Komosovo si to musí ještě toto vytvořit. Děkuji, pan předseda Buzek, děkuji, pane předsedo, já chci vám poděkovat. A jsem velice rád, že zde tady mohu se zúčastnit eh, této mé první schůze na to tak důležité téma. A je to téma velice důležité. Já jsem navštívil západní Balkán před dvěma měsíci a skutečně zde musím poblahopřát paní Lunáček, naší zpravodajce a všem stínovým zpravodajům za velice dobrou zprávu. Jim chci poděkovat. Souhlasíme. Je zde pouze eh, jedna neschoda mezi námi a to je uznání Kosova. Pokud je o zbytek, tak já myslím, že tady jsme stejného názoru. Budování demokracie, ekonomika a tak dále, svobodná média a tak dále, tak dále. Dovolte, abych zdůraznil pouze jeden bod. Ten, to je velká překážka pořád ještě ve všech těch reformách, které eh, by nastínily lepší kompatibilitu s EU a to jsou bilaterální vztahy Kosovo a Srbsko. Na druhé straně všechny ty úspěchy, eh, eh, eh, a, a, tedy a případné, da, případné přistoupení Srbska a rozšiřování tedy Evropské unie i o Srbsko, tak to bude všechno se odvět od vztahu s Kosovem. Takže zlepšení vztahu Kosovo-Srbsko, to je důležité, protože bez tohoto nelze udělat žádné kroky v tomto regionu. A to je, myslím, velice důležitý úkol pro nás. A já myslím, že tady můžeme obou zemím hodně pomoci a potažmo celému západnímu Balkánu. Eh, jakožto takový zprostředkovatel, eh, eh, protože to je největší problém pořád ještě mezi těmito dvěmi zeměmi. A ještě jednou blahopřeji ke zprávě. Děkuji, pan předseda. A skutečně teď už poslední, mm, pan Schlopfing. Děkuji vám. Eh, pane předsedo, já bych chtěl navázat na to, co řekl pan předseda Buse. Eh, otázka Srbsko, zejména tedy ta srbská eh, minorita v Kosovu. Já plně podporuji integraci. A já myslím, že ve zprávě je to docela dobře popsáno. Srbská menšina prostě musí být integrována do politické, ekonomické a další struktury Kosova, Kosova ale musíme si uvědomit, že to nebude tak jednoduché. Když se podíváme na širší historický kontext, eh, srbská menšina v Kosovu eh, měla svá privilegia, Eh, vlastně od té doby, kdy Kosovo bylo integrováno do Srbska a později do Jugoslávie. To, že tento statut je nyní ztracen, tak eh, to bude chvíli trvat, než eh, se s tím vyrovnávají. Skutečně potřebujeme, aby tam vznikla většina pro integraci. Ta integrace to je dvoustranná záležitost a opravdu je potřeba připravenost na straně eh, srbské menšiny. A já myslím, že skutečně eh, takovéto spochybnování bezpečnosti nám nepomůže. Děkuji a nyní paní Luňáček eh, závěrečné slovo. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já se pokusím reagovat na některé konkrétní požadavky kolegů, ale nejdříve chci poděkovat těm, kteří mě poblahopřáli a děkovali za spolupráci. Já bych chtěl vyjasnit pár aspektů. Eh, pan Petr říkal, že není jasné, jestli to bylo 8, 9 nebo 10 eh, setkání v rámci dialogu. Je to 9, my jsme to kontrolovali, je to skutečně tak. A děkuji vám za to, že to sledujete takto bedlivě. Eh, k paní Gomez, vy jste hovořila o, věci, o té věci, že je třeba větší pod ekonomické podpory Kosova. A já myslím, že to říkal také pan posl a, a sice my to tady taky máme, je to výzva k tomu, aby se uzavřela obchodní dohoda s Kosovem. To potom bude znamenat, že máme oficiální vztahy eh, mezi celou 27 a Kosovem. To opravdu pomůže. K paní Muniz. Eh, vy jste hovořila o dvou aspektech. Eh, váš pozměňovací návrh číslo dvě pro mě je velice jasné že to 244, eh, že prostě tady to, to nejde. My máme většinu v parlamentu a podle toho se musíme musíme eh, takto řídit. Eh, dále tady ovšem hovoříte o eh, pozici ke statutu, ano, a o tom hovoří o tom náleží Tahiri, o tom a další, a já si myslím, že my to tady máme a že my to budeme akceptovat v dialogu, čili druhá část vašeho pozměňovacího návrhu byla zapracována do kompromisu číslo 5. A pokud se týče kompromisu 6, kde se říká vítá eh, prohlášení eh, prezidenta eh, Srbska, pokud se týče hraničních bodů, tak my jsme kontrolovali, opravdu je tam jenom jeden statement prezidenta, který se toho týká, proto tam je ten singulár. Další věc, a o tom hovořili mnozí, a to jsou obavy a určité, určitá kritika na adresu Eulexu. Momentálně probíhá přeskum a my to tady máme eh, v naší zprávě. A já si myslím, že bychom mohli tedy udělat eh, to, abychom uspořádali slyšení s lidmi z CNPD a z eh, EULEXu, abychom to měli z první roky. Já myslím, že toho dříve nebo později můžeme navrhnout, abychom tedy byli zapojeni do celého procesu. Dále eh, hovořilo se tady o panu Žbokarovi, který je stále ještě eh, stále ještě ministerským předsedou ve Slovensku a ten byl eh, tedy jmenován do funkcí paní Ešnovou. Já jsem velice ráda, že k tomuto jmenování došlo. Došlo k tomu minulý týden v Bruselu a já si myslím, že to je velmi dobrá volba. Já doufám, že budeme moci co nejdříve eh, začít spolupracovat s ním, tedy záleží na tom, eh, kdy bude moci se vzdát svého úřadu ministra zahraničí ve Slovensku protože mm, určitě to je trošku ještě něco jiného než eh, EULEX. Pokud se týče těch eh, demonstrací, eh, já ještě před nimi jsem byla proti nimi a myslím si, že nebylo dobré rozhodnutí jít tímto směrem ale eh, reakce kosovské policie, je slzný plyn a snažit se tu demonstraci rozehnat, tak to bylo trošku přehnané. Ty demonstrace byly včera, včera, myslím, to bylo bez incidentů a eh, já tady doufám, že eh, do budoucna hm, tady o to opustí. Ale jestli to bude pokračovat, tak potom bychom to mohli přinést až na plenárku. Ale já si myslím, ale já si myslím že Eh, tyto demonstrace ničemu nenapomáhají v současné době. Já myslím, že to bylo všechno. To bylo to hlavní, čemu jsem se chtěla vyjádřit. A na závěr bych tedy ještě chtěla poděkovat eh, sekretariátu eh, za podporu. Děkuji. Děkuji, kolegové. Já bych ještě jen připomněl, že hlasování proběhne zítra dopoledne od 9 hodin. Nezapomeňte eh, své kreditky, respektive hlasovací karty. For democracy. ano, to jsou demokratické kreditky. Without, uh... Dámy a pánové, nebudeme mrhat časem a přejdeme hned k dalšímu bodu. Tím je usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Já bych eh, chtěl pozvat sem mezi nás eh, pana zpravodaje Richarda Howita, aby se ujalo slova. Děkuji mnohokrát. Během výměny názorů jsme neměli dostatek času, takže já jsem velice rád, že sekretariát nám umožnil, abychom měli ještě jednu eh, řádnou výměnu názorů dnes odpoledne. A já chci ještě jednou blahopřát paní zpravodajce eh, Luňáček, která velice eh, dobře využila předchozí zkušeností a připravila výtočnou zprávu. Pokud jde o, o tu zprávu o Makedonii, chtěl bych eh, nejprve stručně pohovořit o zásadách, které jsem sledovala, poté se zmíním o pozměňovacích návrzích. Já jsem tedy ten eh, text eh, sestavil tak a doufám, že k tomu budu mít podporu. Já jsem chtěl být velice pozitivní, pokud jde o přístup firmu k Evropské unii. Apeloval jsem na urychlení přístupových rozhovorů, respektive jejich zahájení, což je také stanovisko Evropského parlamentu jako celku. A když došlo ke spoždění a o těch důvodech budeme za nedlouho hovořit, bylo potřeba opět eh, tuto zemi povzbudit. Takže já jsem zvolil velice pozitivní vyjadřování, například pokud jde o eh, zprávu Světové banky, pokud jde o výkonnost eh, firmů v podpoře podnikání a další ekonomické ukazatele. Není mi jasné, proč bychom měli zdůrazňovat to zbožení těch rozhovorů, měli bychom povzbudit obyvatele firmu, kteří chtějí vstoupit co nejdříve do Evropské unie. To je jasná politická strategie. A je zde jedna věta, která hovoří o tom, že chceme, aby rozhovory co nejdříve zahájily. To se objevilo E, několikrát a já jsem to proto shrnul do jednoho jediného odstavce 1a. A poté, co vyšleme ten signál po vzbuzení, tak poté máme lepší možnost e, jasně hovořit o tom, že v zemi chceme vidět celou řadu reform. Myslím si, že jsou zde problémy například pokud jde o svobodu médií, kde je rovněž, pokud jde o decentralizaci, tam je ještě třeba přistoupit k zásadním krokům. Dále je zde otázka nediskriminace, občanské společnosti, působení výzvědných služeb a tak dále. To jsou eh, velice tvrdé věci, Nicméně já se domnívám, že když to zároveň doprovodíme tím povzbuzením, tak máme větší pravděpodobnost, že u těch problematických otázek eh, budeme více nám bude více nasloucháno. Já chápu, že celá řada kolegů v této místnosti a v celém parlamentu považuje hodně otázek za citlivých. Nicméně já e, děkuji těm kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, které podporují mou zprávu. Některé kompromisy nebo některé pozměňovací návrhy bohužel nemohu přijmout, ale 164 pozměňovacích návrhů to zase není tak moc a myslím si, že to odráží skutečnost, že má zpráva je vyrovnaná a pozitivní. Celou řadu těchto návrhů mohu podpořit a já chci zcela jasně kolegům v tomto výboru říci, že chci co nejvíce zohlednit eh, vaše názory a doufám i ve vaši podporu. Pokud jde o ty velice citlivé otázky, například eh, rozhodčí eh, mechanismus, arbitrážní mechanismus, to je odstavec 10, tam samozřejmě někteří kolegové mají k, na tom zvláštní zájem. Pokud jde o historické výklady, zvláště o vztahy k Bulharsku, to velice leží na srdci panu kolegovi Kovačevovi a dalším eh, bulharským kolegům. Dále jsou zde otázky eh, vztahu k Řecku, tam to zase leží na srdci řeckým kolegům. Nicméně v loňském roce Evropský parlament eh, schválil tuto zprávu a já si myslím, že veškeré doplňky bychom měli prezentovat prostřednictvím ústních pozměňovacích návrhů a neotvírat znovu celou tu problematiku. Já samozřejmě chápu, že vy se hlásíte s těmi vašimi vlastními politickými zájmy, že je chcete zohlednit, ale nechtěl bych znovu tu debatu otevírat proto apeluji na kolegy, kteří předložili pozměňovací návrhy, abychom se shodli na té vyrovnané zprávě, která byla přijata v loňském roce. A ty pozměňovací návrhy tedy naleznete na hlasovací eh, listině. Pokud jde o otázku názvu, eh, za to nezodpovídáme my, ale OSN a určitě to bude trvat ještě nějakou dobu, než se to podaří vyřešit. Já jak jsem již řekl při té výměně názorů, se eh, snažím vidět to jako jakousi oddělenou problematiku. Tedy ne ignorovat to, ale vidět to jako jakýsi oddělený problém. Já jsem eh, zatím neměl čas eh, se té aktuální situaci plně věnovat. Nicméně snažím se zde být eh, pokorný, nechci navrhovat eh, názvy, tak jak to dělají někteří eh, z řeckých kolegů. Myslím si, že to není úloha Evropského parlamentu. Já si myslím, že bychom je měli podporovat, vynakládat určitý tlak na to, aby tu otázku názvu co nejdříve vyřešili, ale neměli bychom jim sami nic navrhovat. A myslím si, že ta zpráva to odráží. A poté je zde otázka toho, jak ten název budeme řešit v té zprávě, tak aby to nebylo eh, sporné, tak eh, abychom eh, respektovali příslušné texty OSN z roku 1995. Nicméně já bych byl rád, abychom zde ve výboru a v Evropském parlamentu nikoho neprovokovali, pokud jde o to, jak zacházíme s tím názvem. A každý odkaz na název by měl být buď Firom nebo Makedonie nebo makedonský, aby to tedy bylo staženo z té zprávy, aby tyto výrazy se neobjevovaly v té zprávě a abychom tam místo toho hovořili obecní tato země a tak dále. Název zprávy. Ten zcela jasně bude hovořit o firmu, to je náš právní závazek. Takže s tím já um, nepolemizuji. Nicméně bude tam jeden odstavec, který musí uh, tam se tedy eh, hovoří o tom, že u jazyka, kultury a dalších těchto aspektech používáme přídavné jméno makedonský. A zde já jsem téměř slovo po slovu převzal kompromisní text, který byl přijat na společném parlamentním výboru v listopadu. A tím se v podstatě uznává, že v zemi proběhla negativní reakce po té, co Evropská komise opět eh, v loňském roce nezmínila to přídavné jméno v souvislosti s jazykem a kulturou. Takto je to zcela v souladu s legislativou a my tím zároveň vysíláme signál obyvatelstvu firmu, že bereme v úvahu jeho znepokojení. Takže toto je jedno doporučení k výboru, abyste tedy proti, proto, proto hlasovali. Uvidíme, jak, jaké, jaký názor nakonec převládne. Takže já jsem se eh, rozhodl postupovat takhle a snažil jsem se tím vyhnout eh, jakýmkoliv potenciálním problémům. A ještě odstavec 7 Mezinárodní soudní dvůr. Zde celá řada kolegů předložila, je to odstavec 7 a celá řada kolegů tam eh, hovořila o postoji eh, Skopě. Podle mého názoru je to provokativní a domnívám se, že pokud jde o rozsudky Evropského soudního dvora, tak tam obě dvě eh, strany se snažily nereagovat provokativně. Skopě v žádném případě nechtělo postupovat provokativně a já si myslím, že je třeba to ocenit, ale stejně tak provokativní nebylo ani Řecko a myslím si, že takovou to disciplínu bychom měli projevit i zde v Evropském parlamentu. Já tedy doufám, že celkově ta zpráva eh, bude povzbuzením pro vyřešení tohoto sporu. A myslím si, že toto je mnohem užitečnější postup, jak dosáhnout vyřešení toho sporu, než eh, zaujímat jakési triumfalistické postoje a něco navrhovat, pokud jde o ten název. Dále, pokud jde eh, konkrétně o určité eh, návrhy, Odstavec číslo jedna, tam jsem chtěl ho zachovat velice stručný, proto jsem navrhl posunutí některých těch návrhů, pokud jde o pre-screening, o ty předběžné kontroly. Zde jsme o tom již eh, ve výboru hovořili. A to je v podstatě jedno z mnoha různých kreativních řešení, kterými bychom mohli dosáhnout postupu. Není to jediné řešení. A ten text, který zde já navrhuji, eh, od, odráží tento návrh. Takže eh, bych poprosil paní Teocharus a pana Salavrokase o pochopení. Odstavec 3, ten se vztahuje k návrhu pana Kačina. Chtěl bych ho upozornit na to, co stojí v úvodních ustanoveních, že to tam již v podstatě je obsaženo a jeho pozměňovací návrh tedy bohužel přijmout nemohu. Pokud jde o bod číslo čtyři, kolega, který ho předkládal, zde dnes nemůže být, respektive kolegyně, Eh, ona přišla s tím, že bychom odstranili to slovo legitimate eh, v tom spojení legitimate frustration toho obyvatelstva kvůli tomu nepoužívání přídavného jména Makedonie. A pokud jde o stanovení e, data zahájení rozhovorů, já si myslím, že to je konstruktivní návrh, který mohu přijmout. Maximálně tam budeme mít e, oddělené hlasování a já případně klidně stáhnu ten svůj původní návrh, pokud e, to bude třeba z důvodu dosažení co největšího konsensu ve výboru. Pokud jde o další další pozměňovací návrhy, vlastně ty, které se týkají nového představitele eh, delegace. Zde samozřejmě si uvědomuji, že bychom to měli pozměnit. Diskutovali jsme o tom již v prosinci, kdy byla ta hlava delegace eh, jmenována. A dále je zde pozměňovací návrh EPP, který e, preferuji, pokud je o tento bod, takže ho mohu podpořit. Myslím si, že je dobré, že ten e, jazyk rezoluce je umírněný, a budu tedy, a děkuji tedy panu Kovačevovi a jeho kolegům za podporu mého textu. Pokud jde o pana Salafranku a paní Džanaku, já podporuji ty jejich návrhy, které eh, reagují na to, eh, co jsem tedy chtěl zohlednit. Nicméně cháp, myslím si, že zelení eh, chápou mé obavy v této věci. Pokud jde o pozměňovací návrh 89, eh, zde navrhuji změnu textu, ale nikoli názvu. A pokud jde o další návrh EPP, eh, e zde Jde tedy o opravu některých číselných údajů. Stejně tak eh, se to týká toho návrhu pana Šepflina. Dále další pozměňovací eh, návrh eh, se zabývá předvstupními rozhovory. Tam si myslím, že ten předložený pozměňovací návrh mohu přijmout, protože zlepšuje můj text. Odstavec 29, ten je velice citlivý a je nevhodné hovořit zde o nějakém krátkodobém horizontu. A pokud jde o to slovo eh, segregace, ve školách. Tam se to hovoří, týká odstavce 22. Samozřejmě já jsem přesvědčen o tom, že ty etnické problémy by měly být vyřešeny. Avšak eh, na adresu pana Kačina eh, slovo segregace je velice provokativní a proto bychom ho tam neměli užívat. A velice rád eh, budu reagovat na další vaše otázky či připomínky, které uslyšíme v průběhu debaty. Děkuji mnohokrát. Máme ale ještě na programu další body a máme zde 11, 12, 12 řečníků. A pana Vigenina. Dobře. Takže nejprve stínoví zpravodajové. Začíná pan Kukan. Prosím a prosím, abyste eh, zestručnili své příspěvky. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěl v první řadě poděkovat panu Howitovi za přípravu této zprávy, za dobrou spolupráci a také za velice smysluplnou a podrobnou diskusi o podměřovacích návrzích. Našli jsme eh, společné názory, které nám umožňují dosáhnout kompromisů a zároveň si uvědomit, že je třeba být zde realističtí. Úplného koncensu v tomto roce nebudeme moci dosáhnout. Pokud jde o diskusi k této zprávě, já se domnívám, že je třeba uznat pokrok firmu v uplynulém roce, ale na druhé straně je třeba jasně říci, že v mnoha oblastech evropské agendy musí úřady firmu ještě vykonat velké úsilí. Za prvé, pokud jde o zahájení rozhovorů, souhlasím se s pravodajem a většinou kolegů, že navzdory té pokračující debatě otázce názvu eh, by ta jednání měla na doporučení Evropské komise být zahájena. Existuje totiž veliký časový prostoj mezi tím udělením eh, kandidátského statusu a zahájením rozhovorů. Já si myslím, že by to mohlo mít velký negativní dopad na důvěryhodnost Evropské unie a také na to úsilí ze strany Makedonie a šířeji také negativní dopady na celý západní Balkán. Třeba je rovněž eh, přihlédnout eh, k dobrým sousedským eh, vztahům, které musí být základní součástí toho integračního procesu. A v té otázce vnitřních věcí, tam je třeba urychleně řešit otázky korupce, svobodu médií, reformu soudního systému a ochranu práv menšin. Zde si myslím, že je třeba vystupňovat na straně orgánů firmu aktivitu a nakonec bych chtěl zdůraznit nezbytnost parlamentní spolupráce a parlamentního dialogu. Klíčová úloha parlamentu v politické debatě je nepopiratelná, nicméně třeba je zdůraznit eh, nezbytnost posílení politického rozhovoru v rámci parlamentu, v rámci jednotlivých politických stran ve Firomu. A v této souvislosti jsem rád, eh, že ten parlamentní bojkot v loňském roce již skončil. A nakonec chci ještě jednou zopakovat, že zpráva i pozměňovací návrhy považuji za poměrně vyrovnané a mohu je podpořit. Děkuji. Děkuji. Paní Nikolaj. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát zpravodaji především k těm kompromisním návrhům, o kterých jsme vyjednávali společně a já myslím, že to je teď velice citlivá a rozumná zpráva. Téma Makedonie je citlivé, to je pravda. A dovolte eh, zmínit tři věci. Musíme být vstřícní, otevření eh, vůči zahájení jednání o přístupu mm, mm, a eh, samozřejmě je to teď na radě, aby respektovala doporučení naše a komise. Dále, myslím si, že rozhodnutí Mezinárodního soudu musí být respektováno, což je základ pro vyjednávání ehm, Řecko. Obě strany, Řecko i Makedonie, musí co nejrychleji začít vyjednávat. A pořád ještě jsou zde eh, dvě sporné věci a to je otázka justice, práv menšin a svoboda médií. Zde již eh, jsme eh, eh, přijali kompromisní návrh, který to velice dobře reflektuje. Také chci zdůraznit i práva menšin. Podporujeme zde pozměňovací návrh eh, bulharského kolegy. Musíme respektovat práva menšin, poněvadž to je zásadní věc pro celou oblast. Celá oblast eh, je eh, tedy naplněna různými menšinami a je to třeba vůbec pro vzájemné porozumění v této zóně. Také si myslím, že hm, situace médií také musí být vzata v potaz. To musí vzít do úvahy makedonské orgány, poněvadž transparentnost vlastnictví, vlastnických struktur, eh, svoboda tisku jsou zásadní pro stav demokracie. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Paní Cornelisen, prosím. Děkuji. Eh, Již jsme slyšeli hodně eh, věcí Jenom bych se chtěla vyjádřit eh, k tomu slovu legitimní, to je v kompromisu 3. Makedonie, neboli Firom, ať to zjednoduším tedy, tak eh, již tři roky mají to doporučení, že se mají zahájit jednání a Oni plní ta kritéria, ale pořád se to nedaří. E, e, to vyjednávání se nedaří ne kvůli kritériím, ale kvůli bilaterálním problémům, což není jedno z těch kritérií. Jenom bych řekla, že kromě e, tedy všeho, co se bylo řečeno, je to legitimní frustrace a nám jde o to, že toto bilaterální téma určitě se musí vyřešit a a e, nemůžeme potom e, tím nějak kontaminovat ten proces e, rozšiřování, to se musí udělat předtím. A mm, mm, mm, proto jsme pro ten evropský arbitrážní mechanismus, co může, což může pomoci vyřešit ten spor mezi Makedonií a Řeckem, ale asi tam je celá řada dalších bilaterálních věcí, já vím, že Nizozemsko a Německo také má určité spory, hraniční spory a toto určitě i pomůže, aby ten bilaterální problém e, potom e, e, nekontaminoval a dostal se mimo ten proces rozšiřování. Makedonie musí začít se zaměřovat na nezbytné reformy a má hodně co dělat a určitě to může udělat v rámci daných kapitol svoboda médií a boj proti diskriminaci, školství, vzdělávání. A, e, takže to jsou kompromisy, které to řeší, myslím, velice dobře. A uvidíme, doufujeme, že nadcházející rok bude velkým průlomem. Děkuji. Pan Tanok, prosím. Pane předsedo, zaprvé já vám chci také poděkovat a poblahopřát, pardon, k vašemu zvon, znovu zvolení. Ano, je to legitimní frustrace, to má hm, eh, kolegyně pravdu, je to legitimní frustrace pro veřejnost eh, v eh, Makedonii a zatím tedy Makedonie ne, není, netriumfuje před Mezinárodním soudem a já si nemyslím, že nemůžeme ignorovat i e, toho mezinárodního arbitra a jeho zjištění, jeho nálezy. Je to vlastně precedent pro žádost přihlášku Makedonie do dalších e, orgánů jako Evropské unie a vlastně naše Evropská unie vždycky byla hrdá na to, že respektujeme OSN a e, jeho orgány, jako je ten Mezinárodní soud. Ale i s tím, co jsem řekl, chci poděkovat panu Howitovi, že se snaží o Eh, vyvážený přístup k této malé křehké zemi, která tedy je pod velkým ekonomickým politickým tlakem. Dále mm, mm, my, eh, já jsem byl členem skupiny Přátel Makedonie, takže já eh, tedy zde chci apelovat na to neustále veto, které zde je vůči Makedonii a vlastně již Makedonie je sedm let kandidátskou zemí, takže já si nemyslím, že bychom měli Eh, eh, zde eh, jim tedy zarazit ten postup s těmi kapitolami jenom proto, že se Skopje a Ateny hádají ohledně jména názvu. To by mělo jít mimo. A také to takový varovný precedent do budoucna, například až Chorvatsko a třeba se bude pokoušet zablokovat Srbsko, také kvůli starým bilaterálním sporům a problémům z dob dávno minulých. A to může zastavit další země, jako Černou horu například. Také tam mohou být podobné překážky k přístupu. To jsou interní tenze, napětí s určitými eh, extrémisty, z určitých menšin, kteří se snaží podkopat eh, dlouhodobou územní integritu, celistvost eh, Makedonie. Takže je třeba, aby co nejdříve začali vyjednávat s Evropskou unii a s NATO. Čím dříve, tím lépe. A to bude důležité pro přímé investice zahraničí, pro ekonomické vyhlídky a pro dlouhodobou politickou stabilitu na celém západním Balkáně. Chuntis, please. Pan Chuntis, prosím. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλω... Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, zpravodaj ve svém ústním pojednání, ale také ve zprávě eh, k tomuto tématu přistupuje daleko obezřetněji než eh, v minulosti. To musím pochválit, poněvadž to znamená, že je si vědom těch obtíží, které jsou spojeny eh, s tímto procesem a o nutnosti dialogu je také přesvědčen. My si myslíme, že bývalá, tedy naše frakce si myslí, že eh, bývalá Jugoslavská republika eh, Makedonie má být přijata do Evropské unie podobně jako další země západního Balkánu. A myslím, že jsme to také viděli eh, v Košíkové, tam skutečně to jejich mužstvo je výborné, to je takový povzbudivý signál. Ovšem otázka je, jestli eh, tady eh, toto pozbuzení, kterému se této zemi dostává, také odráží situaci země. To řešení eh, názvu, tak proto teď jakési řešení je a my jsme s vedením Eh, této země, také eh, se to týká jednání s panem Nemečem a s OSN, tak eh, prostě tady se ukazuje, že, se, že je třeba různé názory musí být respektováno. My tady nejsme vládní strana, která se tím bude zabývat, ale my si myslíme, že to prostě ne, se nemůže stát dlouhodobým problémem eh, Řecka a eh, Makedonie. Eh, to je mezinárodní problém. To je třeba projednat a vyřešit v rámci OSN. Pokud bychom si mysleli, že to je jen dvoustranný problém, tak se to eh, nikdy nevyřeší. Prostě Makedonie to je název eh, Řecka, tedy z eh, určitého regionu v Řecku. No, takže eh, já to je třeba také v oficiálních dokumentech správně překládat. Pokud tady nedojde k dohodě, tak já si myslím, že tady těžko se to podaří dotáhnout do konce. Ale tady je samozřejmě třeba aby se vyvinuly další iniciativy, například také za účasti Evropského parlamentu a EU a tento proces je třeba podporovat. Já tedy nevím, jestli tady další procesy, které probíhají, eh, také mohou nějakým způsobem pomoci Eh, někteří tedy říkají, že i na to by se do toho mohlo vložit. Já tedy osobně trošku pochybuji, že by to mohlo vést eh, k řešení. To by mohlo být poněkud kontraproduktivní. A proto si myslím, že je třeba, aby se, abychom se tady pokusili co nejdříve najít řešení tohoto problému a také jak si v tom národním duchu, čili to je otázka také demokratických práv a tak dále. Čili já si myslím, že tyto body klidně můžeme podpořit. Pokud se týče toho, co říká zpráva k rozšířování Unie, tak tady bych řekl toto. Tyto zprávy ukazují velice často eh, jaká by byla žádoucí politická a ekonomická perspektiva. Jde o otvírání člen, trhů členských zemí EU k, ku prospěchu obchodníků a spekulantů a samozřejmě na úkor lidu a tomu samozřejmě nemůžeme dát svůj souhlas. Děkuji vám, nyní pan Kovačev. Máte, prosím, dvě minuty, ačkoliv jste místo předsedo. Děkuji, pane předsedo, a blahopřeji vám ke znovu zvolení. <clears throat> tak dovolte, abych nejdříve poblahopřál panu Havitovi k jeho návrhu zprávy a konstruktivnímu postoji k tomuto velmi citlivému tématu pokroku Makedonie také eh, za jeho ochotu eh, projednávat se mnou také poslanecí návrhy. Eh, Makedonie je na rozhraní. Samozřejmě na jedné straně je to demokratizace a navíc otevření se směrem k západu. Na druhé straně tedy nacionalismus a pozůstatky jugoslávské ideologie. Já si myslím, že bychom měli podporovat, povzbuzovat média a také elity, aby pokračovali v demokratických reformách. My bychom rádi oddělili bilaterální vztahy od evropské eh, integrace. Já si myslím, že ta souvislost tady existuje. Já si myslím, že eh, pokrok směrem integraci by mohl pomoci překonat eh, bývalé potíže. To znamená stavení mostů, směrem k sousedním zemím, například tím, že by si připomínali společné historické události. Evropský parlament několikrát navrhl rezolucích společné oslavy historických událostí. A já si myslím, že, nebo doufám, že jeden z kompromisů, který snad bude schválen, říká, že bohužel tento požadavek zatím zůstal nevyslyšen. Já doufám, že Makedonie bude schopna překonat eh, dědictví minulosti a bude schopna dosáhnout pokroku ve zlepšování sousedských vztahů. Já jsem předložil návrh z tohoto důvodu a doufám, že bude schválen návrh na eh, rychlejší otvírání spisů o makedonských elitách, což eh, Eh, tedy ty, které souvisí s činností a součinností s bývalou jugoslávskou tajnou policií. Pan Howitt eh, se k tomu vyslovil s pochopením a já doufám, že to bude schváleno. Eh, třeba také otázka svoboda, svobody, svědomí a tak dále. Prostě každý by měl být možnost se Eh, svobodně přiznat ke svému etniku, ke své národnosti, že to Bulhar nebo Albánec, aniž by to pro něj mělo negativní dopady. Pokud se týče pracovně právních vztahů, eh, tam eh, jsou tedy, dochází k nespravedlivým soudním výrokům. Já bych tedy Závěr řekl, že e, doufám, že budou zvážena doporučení ze strany makedonských orgánů, tak aby Makedonie mohla pokročit dále. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda eh, po, blahopřála panu Hovitovi k vyvážené zprávě. Eh, mnohé z toho, co jsem chtěla říci, zmínil už pan Kovačev. A já bych eh, chtěla říci, že Bulharsko vždy podporovalo evropskou integraci západního Balkánu, včetně Makedonie. Já si myslím, nebo my si myslíme, že to je důležitá investice do stabilizace dosud nestabilního regionu. Evropa je prostorem tolerance a pravdy. A já bych tedy chtěla zdůrazňovat, že právě ta pravda, že by mohla být naším instrumentem pro vyřešení problému západního Balkánu. My podporujeme proces integrace Makedonské republiky do EU, ale zároveň chceme zdůraznit to, že je třeba se vyhýbat eh, nenávistným slovním projevům. To jednoduše a prostě se eh, nehodí do moderní Evropy, to je pozůstatek minulosti a narušuje to dobré sousedské vztahy. Eh, my jsme také jednali, měli tato přestupní jednání a musíme říci, že třeba také Svoboda médií je jednou ze zásadních hodnot. A vedoucí politici by jednoduše eh, prostě neměli, neměli eh, mít příliš velký vliv na média. Eh, pan Kačen. Děkuji, pane, pan, pane předsedající. Já budu hovořit slovinsky. Rešil vprašanje imena, identitete, kulture, vsega, kar je s tem povezano, kaj ti jezik je. Toto je záležitost eh, národní identity, takže já chci hovořit slovinsky. Eh, je to také eh, otázka vyjádření solidarity. Já bych chtěl říct si dvě věci. Už dlouho jsme neviděli žádný pokrok v oblasti názvu. Bělhrad a Priština, kteří téměř válčili, ty to překonali a nyní vedou dialog, který se také e, řeší e, věci včetně názvu a e, jednoduše a prostě se jim to daří a já bych řekl, že Makedonie by měla být schopna o to tež. Já bych skutečně vysílal Makedonii, aby eh, věnovala více energie tomuto problému a mohlo vstoupit do NATO e a začít vyjednávat s Evropskou komisí. Čili skutečně by bylo dobré dát Makedonii tuto příležitost. A druhý bod se týká pozměňovacího návrhu číslo 22. Eh, pan, eh, vážený pan kolega Havite říkal, že je provokativní používat slovo segregace Eh, navrhoval spíše separaci. Eh, musím říct, že eh, separace dětí je tedy odborný termín, ovšem ta separace, která dochází z důvodu segregace. Toto je pravda. Komu prospěje, pokud tuto pravdu budeme zakrývat? Pomůže to dítěm, pomůže, dětem, pomůže to rodičům, pomůže to etnikům, pomůže to regionu. Hmm toto je politická věc a já myslím, že musíme používat korektní a výstižné politické termíny. Já skutečně se domnívám, že je to segregace a já předpokládám, že vy jako člen Labour Party byste tomu měl rozumět. Děkuji pan Petele na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Já e, jsem velice vděčný panu kolegovi Hovitovi za jeho úsilí a za citlivý přístup k této věci. E, také jsem vděčný za jazyk, který tady používá. Já tady jenom doufám, že tento tón e, nebo byl bych rád, kdyby tento tón převládl také v dialogu mezi oběma dotčenými zeměmi. Kosovo dlouho čekalo na eh, zahájení, dlouho čeká na zahájení přístupových jednání a, a eh, pokud by se to tedy Makedonii podařilo také dosáhnout tohoto cíle, tak to by skutečně bylo velký úspěch pro tuto zemi, pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. Eh, někdy, když čtu zprávy o této zemi, tak mám někdy to jem, že to vypadá jako bilaterální věci, které nejsou vlastně naším problémem. A e, já bych skutečně e, nyní chtěl poukázat na odstavec 9. V případě Slovenska a Chorvatska e, my jsme skutečně překonali dvoustranné problémy a soustředili jsme se na rozšíření a my tedy nakonec jsme také podporovali Chorvatsko, jeho vstup do EU. Já bych chtěl eh, poděkovat panu eh, Hovitovi za zapracování mého pozměňovacího návrhu do eh, kompromisu 5. A pokud se týče přívlastku makedonský, tak to je také jakýsi minulost. Já jsem z bývalé Jugoslávské republiky Slovinsko. Slovinsko Eh, uznalo Makedonii pod jejím názvem, který si zvolila. A my jsme tedy později eh, přijali také on ten v Evropě používaný termín, ale já si eh, nemyslím, že můžeme hovořit o jisté zemi, kde si každý má právo na své jméno, čili já si myslím, že Eh, respektování identity je naprosto zásadní věc a doufám, že tady bude saženo pokroku. Děkuji vám, pan Posolt. Já bych se chtěl připojit chvále eh, pana kolegy Haveta za jeho velice eh, příznivý a integrativní přístup, lepší než jeho předchůdci. Já se chci dotknout tří bodů, které jsou, myslím, důležité. Za prvé, nemůžeme ignorovat smlouvy. Existuje eh, dočasná smlouva, provizorní smlouva, kterou je třeba také dodržovat a realizovat. Druhý bod, který je důležitý, tady někdo řekl, že musíme počkat na výnos Hávského soudu, tak ten, ten už známe a teď zase máme na co si čekat. Já tedy nevím, ale na co teď čekáme. Kdyby ten, eh, to rozhodnutí bylo opačné, tak už bychom snad asi nečekali. Čili tady to ve mně způsobuje skepsy. A třetí bod, eh, tím, že je tady škrtnutý přívlastek makedonský, já doporučuji, aby si EU e přečetla eh, z dohod, dohodu z Ochridu, tam se hovoří o makedonském jazyce, takže tady už musíme zůstat eh, eh, konsistentní. Eh, já, my se najednou snažíme, na jedné straně snažíme dosáhnout kompromisu u, u jména, názvu, já, to je problém, kterému já nerozumím. Máme tady dohod, podobný problém mezi Štýrskem a Slovinskem a tady se taky prostě, není to pro nikoho problém, ale ale my jsme skutečně eh, používali, eh, používali termín makedonština, jímž označujeme eh, jazyk slovanského obyvatelstva. Eh, já myslím, že oni mají právo se nějak nazvat. Eh, u, řekněme, politického útvaru, jako je stát, je to možná něco jiného, ale jestliže se lidé takto nazývají Makedonci nebo takto nazývají své akademické eh, instituce, no tak co můžeme mít proti tomu? Děkuji paní Džanáku dvě minuty. Děkuji. Pokud jde o firm, O tom jsme již debatovali mnohokrát. Existují dva způsoby, jak o takovýchto věcech hovořit. V první řadě se můžeme podívat na to, co říká většina. Nicméně ta rozhodnutí musí přijmout rada, nikoli parlament. A druhá věc je podívat se, jaká je pravda. A ta je taková. Tento stát se snaží vytvořit si jakousi fingovanou identitu, opírá se přitom o propagandu. Tím problémem není ten název, tím je ta propaganda, která je s tím názvem eh, spojená. V podstatě eh, vláda této země zde postupuje až směšně v některých ohledech. A ta propaganda může zajít pouze určité míry. My samozřejmě chceme mít dobré sousedství s touto zemí, Nicméně je třeba postavit se k tomu problému správným směrem. Já nebudu hovořit eh, o některých těch pozměňovacích návrzích, respektive jednička, dvojka, trojka, pětka, ty přijmout nemohu, respektive podpořit je nemohu. Nemůžeme podporovat eh, dvě vlády v tom, aby přestaly být vůči sobě nepřátelské. Pokud jde o šestku a o ten termín makedonský, Macedonian, ten zde samozřejmě takto používat nemůžeme. Evropský parlament nazývá tuto zemi Firom, bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Jak tedy můžeme používat na druhé straně to slovo makedonský? to jde proti sobě. Musíme se snažit, abychom eh, byli konzistentní. Pokud jde o pozměňovací návrh 20, ten eh, neodpovídá tomu duchu ostatních pozměňovacích návrzích, protože zde pan zpravodaj eh, hovoří o tom, že s Bulharskem a Řeckem musí být vypracován nějaký společný pohled na historii a její výuku. Ale pokud se nevyřeší ty problémy, které souvisejí eh, s vyřešením problematiky názvu i v rámci OSN, tak zde nemůžeme hovořit o nějakých interpretacích historie a tom, jak se to projevuje ve vzdělávání. Tímto to nevyřešíme. Musíme ty problémy řešit skutečně. Děkuji. Já se budu snažit být ještě stručnější. Chtěl bych říci, že pan Houvit připravil výbornou zprávu, velice otevřenou a měli bychom to ocenit. Je to jeho první zpráva k Makedonii a je normální, že ten název se opět stává hlavním bodem naší diskuse, protože kdykoliv v podstatě se vždycky na tom zarazíme a nedosáhneme pokroku o dalších eh, věcí. Opět se nám to nepodařilo a ta vla, současná eh, řecká vláda je nyní méně ochotná ke kompromisům, než byly předchozí řecké vlády. Kompromis ale musíme najít. Já velice v té zprávě oceňuji apel na to, aby Evropská unie hrála větší roli při usnadnění celého procesu. Protože pokud budeme spoléhat pouze na formát eh, OSN, tak to nemůže přinést eh, dostatečné výsledky. Musíme na úrovni Evropské unie apelovat na obě země, aby se snažili řešit problém názvu, ale čas běží a nic se neděje. Neměli bychom se stát rukojmími tohoto bilaterálního sporu, protože je celé jasné, že to ohrožuje stabilitu země a také bezpečnost celého regionu. Bulharsko a další státy by to měly jasně říci. Z tohoto pohledu tedy ten problém řešit nemůžeme, ale možná bychom mohli nalézt nějaké průběžné, prozatímní řešení, které by eh, Makedonie a makedonské obyvatelé mohlo více zavázat eh, k evropské integraci. I když eh, mnozí z nás například neuznali Kosovo, daří se nám zapojovat ho do těch jednání, která směřují k přístupu do Evropské unie. Podobně, tomu děláme, podobně to děláme i u Turecka, takže by se to mělo podařit i zde. Ten eh, problém názvu, ten v podstatě eh, není tím ústředním problémem. A Určitě Evropská komise by se měla snažit o větší vstřícnost k Makedonii v této otázce a snažit se ten problém pomoci řešit. Děkuji mnohokrát eh, a ještě Richard eh, bude mít celých pět minut, kterému velkoryse dám na to, aby mohl reagovat na to, co padlo v debatě. Děkuji mnohokrát eh, za veškerá eh, slova ocenění z celého výboru. Já si myslím, že mnoho z nás je připraveno této zemi pomoci a pomocí stát se členem Evropské unie nakonec. Myslím si, že tato debata to jasně ukázala. K jedné eh, kolegyni, která tedy teď odešla, pokud jde o eh, rozsudek Evropského soudního dvora, tam si myslím, že to v tom kompromisním návrhu je, se to odráží eh, dobře. K tomu, co říkali někteří z kolegů, k tomu slovu legitimate. Samozřejmě, že názory na to se liší. Já jsem v rámci své skupiny ale dospěl k určitému souhlasu, na kterým si budu trvat, i když samozřejmě beru ohled i na vaše odlišná stanoviska k používání toho slova legitimate. K úloze na to, podle mého názoru setkání, šikákské setkání a Evropská rada v březnu, v květnu a v, eh, tedy v květnu a v březnu 2012, jsou velice důležitou eh, možností, na které by měl být učiněn další pokrok. Pokud jde o tu identitu, pan eh, Kovačev se účastní debaty nejen zde, ale také ve Skopě a ve Strasburgu jsme se ve Štrasburku jsme se rozloučili s tím, že bude s panem Kukanem dále jednat o e, případném dalším kompromisním návrhu. Já jsem ještě neměl čas si ho přečíst, ale doufám, že ta diskuse bude pokračovat a že vaše skupina a já jakožto zpravodaj nakonec nalezneme dobrý pozměňovací, dobrý kompromis. A Eh, nezmínil eh, jsem eh, se v tom svém původním příspěvku o otevírání určitých záznamů, jejich zveřejňování. To si myslím, že samozřejmě se musí v té zprávě objevit. K té další poznámce, pokud jde například o svobodu médií, tam e, samozřejmě mé stanovisko je jasné. K tomu, co říkal pan Kačin, je mi líto, že jsem se asi nevyjádřil zcela jasně. Já jsem v žádném případě nehovořil o tom, že se někteří členové tohoto výboru nebo on sám snaží být provokativní. Já e, jsem e, použil to slovo segregace ve svém původním návrhu, ale poté jsem to konzultoval s celou řadou poradců, kteří mi řekli, že to, co to, čeho chci dosáhnout, je méně pravděpodobné, pokud budu používat to slovo segregace. To slovo separace hovoří velice jasně. Já si myslím, že nezakrývá pravdu, ale spíše se nám pomocí tohoto slova podaří dosáhnout toho, čeho dosáhnout chceme. A v žádném případě jsem nechtěl naznačovat, že zde někdo eh, hovoří provokativně. Pokud jde o pozměňovací návrh 5 a návrh pana Peterleho, zde na první pohled je poměrně obtížné, abych to přijal po té, co jsme již vyjednali ty kompromisy, ale eh, já se s kolegou případně setkám, pokud budete chtít a budu se snažit eh, to s ním eh, vyřešit. K tomu, co říkal pan Poselt a paní eh, Gianaku, to jsou dva názory, které jsou v rozporu a v tom také spočívá celá problematika řešení toho sporu. Já jsem to vyřešil jedním jediným kompromisním návrhem, který eh, jde tedy o kompromis číslo 8. K tomu, co říkala paní Gianaku, já podporuji celou řadu jejich pozměňovacích návrhů, ale u kompromisu 20 eh, na tom změní jsme se shodli v loňském roce, téměř slovo od slova. Doufám, že to parlament opět podpoří. A také chci poděkovat panu Vy, paní Vy, k tomu, co říká paní Vikinen, ne k tomu, co říká, ale také co eh, dělá. Myslím si, že měl celou řadu velice konstruktivních návrhů zda jsme propásli nějakou příležitost vzhledem k té nové řecké vládě. To je otázka. To eh, složení na jednotlivých eh, postech předsedy vlády a ministra zahraničí se samozřejmě změnilo, ale já doufám, že to nebude mít závažné dopady na ta jednání. Chtěl bych ale podpořit to, co jste také říkal, že setrvávat no statu quo, na statu quo nemá, nemá žádný smysl. Takže doufám, že zprávu schválíme jak zítra, tak na plenárním zasedání. Děkuji mnohokrát. Já bych vám chtěl ještě připomenout, že zítra v 9 hodin budeme hlasovat. A ještě bych chtěl něco doplnit, říká pan uh, Howitt. Je tam gramatická chyba v odstavci 6, tam by mělo být možné číslo opportunities, nikoli opportunity. Vůbec to nemění ten význam, ale mělo by to být opraveno. Ano, děkuji. Pan předseda, já bych nyní chtěl pozvat eh, paní Nejc, protože budeme hovořit o Maroku a paní Nejc před, uh, uh, vloží svou zprávu. Pane předsedo, milí kolegové, děkuji za slovo. E, to je v podstatě, milí kolegové, po druhé, kdy diskutujeme o návrhu doporučení. Týká se to návrhu o rozhodnutí rady o uzavření protokolu k dohodě mezi EU a Středozemním mořem, kterou se vytváří přidružení e, e, Eh, Marockého království k EU, což je eh, eh, protokol, který je součástí mm, široké participace Marockého království v programech EU. Hovořili jsme o tom poprvé 20. prosince minulého roku, hlasovat se bude zítra a poněvadž zatím nebyl předložen ani jeden eh, eh, pozměňovací návrh eh, v termínu tedy 10.1., takže dovolte, abych připomněla ty základní prvky tohoto protokolu, respektive doporučení, které se týká toho, dopor, toho protokolu. Je to doporučení, abychom hlasovali ano, aby parlament pozitivně se vyjádřil k tomuto protokolu, k dohodě. Vysvětlím, o co kráčí. Tento protokol eh, zapadá do evropské politiky sousedství ve všech těch různých aspektech, které to představuje. Vyjednávání o tomto protokolu byla zahájena v roce 2007 a skončila v roce 2010 a nakonec Eh, vyústila v první návrh, legislativní návrh, a to bylo 17. května 2010, který byl projednán a odsouhlasen a zveřejněn radou 20. září 27. září 2010. Tento protokol se zaměřuje na hlavní eh, aspekty eh, hlavní pardon, principy účasti zapojení Maroka a zaměřuje se především na e, e, následující oblasti konkurenceschopnost, inovace, e, potom cel, cla, Horizon 2013, program CESAR, což znamená Single European Scale ATM Research and Marco Polo, tedy všechny tyto programy. A jsou to typické klauzule, které se vztahují na partnerské státy, které se tam e, používají a především se tam stanovují konkrétní postupy, způsoby zapojení Maroka na každém tom konkrétním programu, a to především způsob výpočtu finančního příspěvku a postupy Eh, jak se budou eh, podávat zprávy, jak se bude provádět hodnocení, vyhodnocování a to bude potom na základě dohody mezi Evropskou komisí, která jedná zde za Unii a Marokem na straně druhé. Nyní vám ještě připomenu, že eh, vlastně je to již rok po arabském jaru, a zde teď v podstatě vidíme první výsledky, volební výsledky, které následovaly po e, těch různých protestech a manifestacích, které zahájily na jaře. Jak víte, i v Maroku byla novelizována ústava, a kdy mm, obyvatelstvo masově pozitivně hlasovalo pro tu změnu v referendu. Poté došlo k legislativním, tedy parlamentním volbám, které proběhly způsobem, který jaksi e, odpovídá všem kritériům, nelze na tom nic kritizovat. Hlavní strana, která vzešla z těchto parlamentních voleb, to je e, e, strana pro spravedlnost a rozvoj a právě i z ní pochází první pardon, premiér Maroka. Je to umírněná islámská strana, vláda je vládou koaliční, poněvadž tato strana sice vyhrala volby, ale vůbec nebyla schopna získat, zajistit vládu, aby mohla vládnout sama, zajistit tedy většinu, aby mohla vládnout sama. A je důležité, aby Evropská unie zde eh, měla otevřené a vstřícné vztahy s Marokem a tento protokol je toho příležitostí a v důvodové zprávě jsem e, zmínila, že je třeba e, dát veškerý, e, veškerou pozornost těm různým aspektům, e, které se týkají lidských práv a také připomínám, že je nezbytné, aby ty Eh, politiky, které se budou realizovat v rámci tohoto protokolu, aby byly ku prospěchu obyvatelům, kteří žijí na celém území Maroka, včetně západní Sahary. Jak ale připomínám, Nedostala jsem žádné pozměňovací návrhy, takže předpokládám, že kolegové zítra budou ochotni hlasovat pro tuto zprávu, za což jim již teď předem děkuji. Pan předseda, děkuji, děkuji. A nyní pan Panceri, prosím, Antonio. Děkuji, pane předsedo, velice stručně, poněvadž já zcela souhlasím s tím, co jsme právě slyšeli od paní zpravodajky. I já se domnívám, že tento protokol je eh, aktem podpory a povzbuzení, které musíme jako Evropská unie vyslat eh, Maroku eh, v tom a povzbudit, aby pokračovalo v již zahájených reformách eh, a mm, samozřejmě s tím, že je třeba garantovat tam efektivní účast občanů na reformách. A především vzhledem k těm novým událostem, ke kterým došlo po volbách v Maroku, tak já si myslím, že by bylo užitečné uh, Eh, aby i v těch důvodech eh, eh, právě figurovalo, že je proto důležité uzavřít ten protok, protokol, protože teď je třeba hodně tam zatlačit na reformy, urychlit je. To je to, co Maroko teď v této chvíli nejvíce potřebuje. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Paní Gomeš, prosím. Já bych chtěla vyjádřit souhlas se spravodajkou a s kolegou Pancerim a to, že eh, naše vztahy s Marokem, se sousedy, jako je Maroko, jsou strategicky významné a je to o to evidentnější teď eh, v kontextu procesu změn v severní Africe, a tak jak Eh, zde jsme slyšeli, protože arabské rok vyprovokovalo významné změny i v Maroku. Já hm, myslím, že eh, vlastně eh, to, že nikdo nepodal, předlo, nepředložil pozdňovací návrh, tak to znamenalo, že my přičítáme velký strategický význam vztahu s Marokem a také Eh, protože hm, všichni zde cítíme eh, odpovědnost, eh, tedy my Evropané, ale i Maročané musí cítit odpovědnost za to, že ty naše společné hodnoty, hm, o které se opírá status Maroka, že tyto hodnoty budou podrobeny každodenním testům. A zde my v parlamentu my musíme dbát o, o, o to, co se děje v Maroku. Já nemám nic proti Maroku, naopak, já eh, proto sleduji, co se tam děje. Já jsem z Portugalska, Maroko je eh, náš druhý největší soused po Španělsku, takže nám leží na srdci, co se tam děje, jak se tam vede lidem. I se snažíme o intenzivnější vztahy a proto si myslíme, že ten problém, který tam existuje, tak nemůže být e, opomíjen. A právě ten posílený status Maroko to již reflektuje, že tam dochází k dobrým změnám a musí to být pro nás příležitost, abychom tam e, ten e, problém se snažili řešit a určitě to bude ku prospěchu marockého lidu, kromě tedy lidu žijícího v západní Sahaře. A bude to i ku prospěchu vztahům s Alžírskem, které jsou zásadní nejen pro ten region, ale i pro nás a tedy pro celou Evropskou unii. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pan Preda, prosím. Euh, Děkuji, pane předsedo, já zde chci kvitovat s poděšením ten velký konsensus, který zde panuje na toto téma. Otázka účasti Maroka na programech EU, jak jste již bylo řečeno, nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, za což lze blahopřát zpravodajce. A já říkám, že nesmíme popírat ten fakt, že toto musí být jasný signál v Maroku a v tom kontextu, který zde jsme slyšeli, tedy ta, v tom kontextu, že teď se tam konstituje nová vláda, ale také i, dovolte abych zdůraznil další aspekt, je to i teď v kontextu eh, zbližování mezi Marokem a Alžírskem v kontextu Magrebu. Eh, takže hm, to je vynikající příležitost právě teď, abychom vyslali jasný signál a to, že podporujeme reformní proces tam a eh, určitě eh, předpokládáme, že to bude i prioritou vládního programu v příštích měsících. Pan předseda, děkuji. Zítra začneme hlasovat v 9 hodin ráno, takže nezapomeň, nezapomeňte kartičky a než uzavřeme, tak eh, osobně bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat panu předsedovi Albertinimu a jeho týmu za eh, součinnost, spolupráci a eh, děkuji moc a uvidíme se zítra. a je to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 Vojenkou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

Georgii